vlastně zamítnuta. Na mém monitoru se to ukázalo dobře. Já hned požádám techniky, aby to ověřili a aby to na tom dalším, při tom dalším hlasování to již bylo v pořádku. Děkuji za upozornění, paní Beres. A nyní tedy to početní složení stálých výborů. Je to návrh předložený konferenci předsedů, pod 1 odstavec 3. Tam je to výbor pro eh, vnitřní eh, trh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Ověříme, ověříme. Zahajuji hlasování. La votazione. Končím hlasování. Schváleno. A celé rozhodnutí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Děkuji. Pořad jednání je tedy v té podobě, v jaké jsme o něm rozhodnuli. Prosím. Thank you, Mr. President. Just a point of order. Jenom procedurální záležitost. Zdá se, že zvonek nefunguje v osmém patře a kolegové z FDD by také byli rádi na hlasování, takže můžete se o to nějak postarat? Absolutamente Ano, určitě. Zařídíme to. Zašleme hned nějakého technika, aby ty problémy vyřešil. Pořad jednání prohlášení Rady a komise o programu činnosti malckého předsednictví Rady.